EFDD jsem obdržel žádosti o změnu jmenování do komisí a delegací. Bude to v zápisu a pokud nebudou předloženy připomínky do schválení zápisu, tak eh, tato jmenování budou považována za schválená. Několik výborů se rozhodlo,